avant de mon adresse de bienvenue než přivítám pana prezidenta Guinejské republiky, tak bych vás informoval o tom, co se stalo v Lutychu v Belgii. Jeden člověk tam zabil dva belgické policisty a jednu belgickou občanku. Sám byl zabit policií následně Nevíme, jestli se jedná o teroristický útok nebo ne. Nicméně belgickému království stojíme po boku. Stojíme po boku belgickým občanům, rodinám dvou policistů, kteří byli zabiti dnes v Lutychu. A děkuji také za kondolence prezidentu Ginejské republiky. Nevíme ještě, proč se to stalo, jestli to byl teroristický útok nebo ne, ale v Evropě, v Belgii jsme opět měli násilně mrt- zabité lidi eh, násilím, které je nepochopitelné. Kolegyně a kolegové, eh, jsem velice rád, že v tomto hemicyklu dnes můžeme přijmout Alfa Kondeho prezidenta Guinejské republiky. Pane prezidente, vy jste třetí africký čelný představitel, který k nám přichází během jednoho roku. Je to součástí rámce zbližování a posilování partnerů.